pro občany a ve prospěch občanů. Zápis eh, schůze ze 6. května 2010 a přijaté texty jste také dostali. Máte k tomu nějaké připomínky? Není tomu tak a tímto je zápis přijat. Proszę Państwa. Pan Mauro. Pan Mauro. Yes, please. Mr. Mauro. Pan Mauro, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl připomenout jednu věc. V Afganistánu dnes dopoledne došlo k neštěstí. Při atentátu byli zabiti dva eh, vojáci z oblasti Udine a přišli o život. Eh, mandát v daném regionu je velmi obtížný. My bychom se chtěli připojit k vyjádření eh, lítosti eh, rodinným příslušníkům těchto vojáků. Pan Pitela se ještě hlásí. Pane předsedo. Já jsem chtěl požádat o minutu času a chtěl jsem vlastně eh, prezentovat eh, tutéž věc jako kolega Mauro. Chtěl bych se připojit k vyjádření eh, zármutku kolegy Maura a já se domnívám, že všichni pociťujeme zármutek kvůli úmrtí dvou vojáků v dnešním dopoledním atentátu v Afganistánu. Domnívám se také, že bychom měli vyjádřit solidaritu eh, rodinným eh, příslušníkům a měli bychom odsoudit eh, jakýkoliv terorismus, který je aplikován vůči Evropě je nezbytné, aby došlo k míru a ke zlepšení bezpečnostních podmínek. Děkuji. Děkuji vám. Vážený kolego, to bylo velmi dobré upozornění. Je skutečně velmi významné, abychom zajistili bezpečnost vojáků, kteří bojují proti terorismu, eh, proti zneužití, jak v Afganistánu, tak i v jiných zemích je důležité, abychom zajistili eh, také eh, solidaritu pro tyto vojáky v jejich těžké misi. Je to věc velmi aktuální ve všech oblastech světa a proto ještě jednou srdečně děkuji vám, vážení kolegové. Um, Pane předsedo, my zde vzpomínáme na tragické ztráty v Afganistánu a měli bychom také si vzpomínat na to, že i britští vojáci přicházejí o život téměř každý den při misi NATO v této zemi. My bychom měli uznávat tyto tragické ztráty. Také samozřejmě vyjadřujeme soustrat všem rodinám všech vojáků, ať jsou z jakékoliv země. Ano, děkuji, souhlasím s tímto stanoviskem. A to zcela vážený kolego. Předpokládám, že se díváme na tuto záležitost velmi podobně. Jsou to Evropané, kteří nás zastupují v boji proti terorismu a zneužití. Oni jsou našimi reprezentanty. Děkuji. Monsieur le Président, je crois qu'il est... Pane předsedo, já se domnívám, že je skutečně normální eh, vzdát úctu eh, těmto eh, osobám, ale také bychom měli myslet na pracovníky a zaměstnance, kteří přicházejí o život za normálních pracovních procesů, protože podmínky nejsou dodržovány v plné bezpečnosti. Ano, děkuji, dámy a pánové. Chtěl bych ještě prezentovat velmi důležitou